Dámy a pánové, eh, rozprava je ukončena. 22. září 22. září bude pokračovat eh, jednání od 10 eh, hodin do 13 a od 15